Good afternoon, uh, everybody. Welcome to... Uh, Dobré odpoledne, vítejte na dnešním odpoledním zasedání. Takže začneme projednáním pozměňovacích návrhů ke zprávě o balíčku, strategickém balíčku k veřejným zakázkám, kde zpravodajem je pan Coelho. Takže prosím, pane Coelho, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Nejprve chci poděkovat kolegům za předložené pozměňovací návrhu. 143 jich je dohromady a odrážejí význam této zprávy z vlastní iniciativy ke zlepšení procesů k veřejným zakázkám v Evropě. Většina pozměňovacích návrhů sdílí stejné obavy a doporučení jako původní zpráva a e, na tom se shoduje i výbor Envy, který se vyjádřil také formou pozměňovacích návrhů. Obecně kolegové zdůraznili ve svých pozměňovacích návrzích skutečnost, že veřejné zakázky jsou e, důležitým nástrojem e, na jednotném trhu i cílem k dosažení dalších významných cílů jako sociální, ekologické a podobně. 2000 eh, miliard peněz daňových poplatníků jde na veřejné zakázky a vyžaduje to transparentní a etické postupy, tak, aby byly občanům poskytovány kvalitní služby i zboží eh, eh, prostřednictvím tendrů, kterých se mohou také účastnit malé a střední podniky a cílem je nediskriminační Eh, rovné podmínky. Další eh, té významné téma je eh, transpozice směrnice z roku 2014, i e, zdržení, ke kterým dochází e, při implementaci těchto podmínek. Takže e, pozměňovací návrhy apelují na členské státy, aby volili otevřený formát u veřejných zakázek, proto aby na jedné straně tam byla spolehlivá data a současně i informace pro veřejnost ohledně využití veřejných prostředků. Zítra se sejde první zasedání stínových zpravodajů a v, v zápise bude i můj návrh kompromisních, návrh, um, uh, kompromisních návrhů, které se budou maximálně snažit zahrnout většinu předložených pozměňovacích návrhů od kolegu. Děkuji vám. A nyní jako stínový zpravodaj za eh, SAD Mark Tarabela. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jsem říkal, ve výboru IMCO při první rozpravě zpráva kolegy Coelho je velice vyvážená od začátku, zdůrazňuje skutečné problémy v oblasti veřejných zakázek a zdůrazňuje především pět bodů, to znamená ekonomicky nejvýhodnější nabídka, podpora malých a středních podniků, které se nadále cítí často vyloučené z veřejných zakázek, za třetí digitalizace jednotlivých etap eh, předávání zakázek, dále eh, uplatnění transparentních nástrojů a konečně profesionalizace eh, národních, regionálních a místních orgánů v této oblasti. Prošel jsem všech 143 pozměňovacích návrhů a řekl bych, že mnoho z nich míří správným směrem, takže asi nebude těžké nalézt kompromisní návrhy, které budou pokrývat mnoho pozměňovacích návrhů. A e, návrhy, které kolegové sociální demokraté a já jsme předložili, mají za cíl tuto zprávu posílit a především zdůraznit dva, dvě hlavní osy. Jednak transparentnost e, a za druhé využití ekonomicky nejvýhodnější nabídky jako hlavního kritéria, protože bohužel v současné době, přestože jsme nabídli celou řady nástrojů ke změně postojů při směrnicích odhlaso, ve směrnici odhlasované v roce 2014, tak bohužel do dneška zůstává nejnižší cena eh, hlavním eh, kritériem bez ohledu na kvalitu, sociální inkluzi a podobně. Schůze stínových zpravodajů proběhne zítra, takže jsem zvědav na kompromisní návrhy zpravodaje i na návrhy ostatních stínových zpravodajů a e, doufám, že dosáhneme pokrokového a vyváženého dokumentu a myslím si, že by se to mohlo povést. Děkuji. Děkuji, Marku. A nyní za EKR Lidimu Barak. Děkuji. Vážený pane zpravodaji, kolegové, těší mě pozornost věnovaná této zprávě, což se projevuje počtem pozměňovacích návrhů a těším se zítra na schůzi stínových zpravodajů, abychom dokázali toto množství pozměňovacích návrhů přetlumočit do několika eh, hlavních poselství. Eh, domnívám se, Eh, chtěla bych se zmínit eh, těmi návrhy, které jsme předložili my. EKR se drží toho, že malé a střední podniky potřebují mít rovné podmínky pro to, aby se mohly účastnit i v konkurenci velkých podniků. A v eh, odstavci 11 je důležité, aby členské státy se vyhnuly trvalému vybírání nejnižší ceny jakožto hlavního a jediného kritéria. Je tam celá řada pozměňovacích návrhů týkající se ekonomicky nejvýhodnějších nabídek a jsme přesvědčeni, eh, že eh, naše návrhy mohou být dobře zapojeny do kompromisních návrhů eh, ne vždy nejlevnější nabídka představuje nejlepší poměr kvality a ceny a tyto otázky veřejných zakázek, přestože někdy dochází eh, k eh, případům, které jsou odůvodněné. Eh, je tu celá řada pozměňovacích návrhů, které si stěžují také na nedostatky při transpozici směrnice o veřejných zakázkách a kromě toho se domníváme, že je potřeba balíček přeskoumat a nikoli přepsat veškeré politické kompromisy dodatečně. Je třeba přistupovat k veřejným zakázkám holisticky, v tom, a v tom smyslu bychom chtěli, aby v článku 14 bylo uvedeno, že komise e, poskytne podporu na všech administrativních e, úrovních v oblasti realizace veřejných zakázek. A je, asi něco z toho tady vypustím, protože vidím, že kolegové už byli dost struční, takže potom eventuálně se k tomu můžeme vrátit. Ale jenom bych řekla, Jenom takovou obecnou poznámku. Je tady v pozměňovacích návrzích patrná snaha podpořit malé a střední podniky a současně celá řada návrhů se snaží rozšířit poptávku, eh, co se týče procesů s labelingem a eh, odpovědnosti pro dodavatele. Já si nemyslím, že je třeba volit jedno nebo druhé a e, složitost je zjevně překážkou pro malé a střední podniky a toto e, by měl zpravodaj zohlednit. EKR by si taky přála větší diferenciaci mezi různými typy veřejných zakázek, jak jsme o tom hovořili ve výboru dříve. Mohou existovat velké rozdíly u projektů velké infrastruktury nebo digitální infrastruktury nebo Eh, poskytování služeb a podobně. A diferenciace by měla umožnit malým a středním podnikům být lépe připraveni. A v článku 47 eh, častěji velké podniky eh, mají celé týmy na přípravu veřejných zakázek, zatímco malé a střední podniky si takový luxus nemohou dovolit a přitom je potřeba zvýšit roli malých a středních podniků v této oblasti, protože drtivá většina podniků jsou právě malé a střední podniky. Profesionalizací prof, procesů veřejných zakázek e, vlády by měly být schopny lépe zpracovat tyto projekty. Příliš často vidíme, že velké podniky vlastně stanovují nejprve e, zadání pozměňovacích návrhů a potom si eh, a, a upravují si to svým potřebám a eh, v něj, při eh, menším využívání vnějších po konzultantů by toto mohlo dlouhodobě být ehm, úspornější a já doufám, že naše návrhy získají podporu a těším se na další spolupráci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Za skupinu ALDE pan Silimovič, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji také zpravodaji panu Koeliovi za dobrou spolupráci se všemi stínovými zpravodaji na všech pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Vzhledem k počtu pozměňovacích návrhů je v zájmu Evropského parlamentu i um, evropských občanů, abychom nalezli kompromis ohledně důležitých témat, jako potřeby toho, aby komise naplnila eh, vodítka, jak tedy naplnit směrnici z roku 2014 a jak eh, zapojit vlastně malé střední podniky. Eh, co se týče liberálního pohledu, nám jde zejména o to, abychom uvolnili plný potenciál eh, veřejných zakázek. To se nám zatím eh, nepodařilo. A eh, zelené, sociální a inovativní uvažování bychom určitě měli uplatňovat i při zadávání veřejných zakázek. Tady bychom neměli diskriminovat proti ekonomickým operátorům z jiných členských států. Takže my určitě nemáme problém s těmito sociálními eh, zelenými inovativními přístupy. samozřejmě se musíme dávat eh, pozor, eh, aby tam nebyl nějakým způsobem narušován obchod. A také hrozí, že dojde k koncentraci trhu Eh, veřejné zakázky znamenají hodně peněz. Ehm, samozřejmě znamená to hodně peněz pro ehm, podniky, které se o ně ucházejí. Nám se líbí představa, že bychom měli to centrální orgán eh, pro nákupy, který by tohle to nějakým způsobem eh, zjednodušil, ale samozřejmě musíme umožnit všem, aby se o tyto peníze potom ucházeli. Děkuji všem kolegům, kteří projevili zájem o toto velmi důležité téma. Těším se na hlasování zítra. Děkuji. Guje zde není, takže dávám slovo panu Šoltesovi, prosím. Děkuji. Toto je důležité téma pro nás, pro všechny. Taky pro, eh, z hlediska pohledu eh, daňových poplatníků. Děkuji zpravodaji za jeho text. Věřím, že nalezneme řešení, nalezneme kompromisní eh, dohody. Zaujalo mě to, co říkal pane Selimovič, že tam že, že uznává, že i pracovní a sociální kritéria jsou důležitá v tomto procesu. My jako zelení nám jde samozřejmě o to, abychom eh, zdůraznili toto kritérium. A nyní, po čtyřech letech existence této směrnice, je už na čase, abychom si udělali hodnocení dopadu. Abychom se podívali na to, jak nová kritéria dosahují cílů veřejných zakázek. Je to zatím pouze na papíře, nebo už to přineslo nějaké hmatatelné výsledky? Hmm. Veřejná sféra samozřejmě není eh, úplně kompetitivní, soutěživá, takže samozřejmě tam potřebujeme nějaká nařízení. A my předložíme některé pozměňovací návrhy, eh, budeme se ještě bavit o, kontek- o kontextu těchto pozměňovacích návrzích zítra. věci by se ještě daly zlepšit, ale mm, díky dobré spolupráci se stínovým zpravodaj a se zpravodajem eh, věřím, že se nám podaří předložit velmi kvalitní text. Děkuji. Děkuji. Pokud eh, se nehlásí někdo další o slovo, dám slovo panu, tedy zástupci Evropské komise. Prosím. Děkuji. Nejprve bych rád poděkoval panu Koaliovi a všem poslancům za konstruktivní názory na balíček eh, pro veřejné zakázky. Jsme rádi, že většina vašich návrhů je v souladu s návrhy komise v balíčku Zaznamenali jsme tedy eh, to, že nejste příliš spokojeni s odklady, eh, v tom, že eh, samozřejmě potřebujeme, aby veřejné zakázky pomohly taky nějakým způsobem se vypořádat se sociálními společenskými problémy. Je potřeba také vystupňovat elektronické zadávání veřejných zakázek. Ehm, několik formulací by bylo možné opravit hm. Příkladem by mohlo být, když pana Tarabela žádá o principu tendrů eh, nejvíce ekonomicky výhodných. Eh, tohle je princip, který je umožněn tedy novou směrnicí. Určitě souhlasíme s mm, tou všeobecnou myšlenkou, ale je eh, spíše potřeba zdůraznit, že chceme podpořit eh, kritéria kvality. Protože ono by to totiž jinak mohlo znamenat pouze nejnižší kvalitu, ne, tedy nejnižší cenu, pardon. Nebudeme znovu otevírat směrnici. Není eh, teď čas na to, abychom dělali nějaké nové uh, Eh, legislativní změny. Možná se k nějakému vyhodnocení vrátíme za pár let. Zaznamenali jsme řadu zajímavých návrhů ohledně toho, co by komise mohla udělat pro to, aby pomohla implementaci zadávání veřejných zakázek. My si eh, to samozřejmě zanalizujeme. Nezapomínejte, že zdroje komise jsou omezené. To je z mé strany vše. Těším se na konečnou, tedy finální verzi zprávy. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu zpravodaji. Děkuji. Ano, máme konsenzus ohledně obsahu zprávy. To jsme si uvědomili vlastně už eh, hned z kraje, když jsme začali diskutovat o tomto tématu. Myslím si tedy, že moje práce bude poměrně jednoduchá. Jak už jsem říkal, eh, nyní musím ještě dokončit eh, některé tady eh, přesné znění a potom vlastně se pokusím předložit těch vlastně všechny kompromisní návrhy. Doufám, že na zasedání stínových zpravodajů se mi podaří nalézt další kompromisy a že to tedy dokončíme velmi rychle díky podpoře kolegů. Děkuji. Pozměňovací návrhy eh, prodiskutujeme během příští schůze v květnu. Tím uzavírám tento bod na pořadu jednání a počkáme si na příchod pana komisaře. Thank you very much.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

Dobré odpoledne. Jsem velmi ráda, že mohu přivítat pana komisaře Moskovisiho na našem dnešním jednání v rámci strukturovaného dialogu. Chtěla bych připomenout, že účelem našeho setkání je projednat pokračování pracovního programu komise a řídícího plánu v politické oblasti cel a také nových iniciativ a měli bychom si také mít názory o legislativních otázkách, které byly předloženy komisí a které mají být předloženy v zájmu našeho výboru. A také bychom měli si měli názory o prioritách na rok 2018 a 2019 s přihlédnutím také ke konci našeho mandátu, takže dám slovo panu komisaři. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci, děkuji za pozvání, které je pro mě přijetostí měnit si názory s výborem IMCO o zejména celní agendě komise. A jsem velmi rád, že to mohu udělat, protože oslavíme 50 let naší celní unie, která vznikla 1. července 1968, těsně po událostech mezi šesti zakladajícími zeměmi. Ta celní unie se liší od toho, co nám odkázali, je strážkyní jednotného trhu 500 milionů evropských spotřebitelů, který je integrovaný a který stále více má digitální podobu. Kromě těchto historických úkolů, tedy výběru daní a ochrany. Naše celní unie má ústřední úlohu, pokud jde o zprostředkování naší obchodní výměny se světem a chci se podělit o své priority pro poslední rok a půl našeho mandátu. Tedy jsme v posledním roce našeho mandátu, který se blíží. A chci vám také předložit budoucí legislativní návrhy pro moderně efektivní celní unii budoucnosti. Máme tři hlavní priority. Zlepšit efektivitu celních kontrol v Evropské unii, dále dokončit nasazení informačních transevropských systémů a konečně pro, legislativní celní rámec skrze konstruktivní dialog s celními zprávami a s, se sub, ekonomickými subjekty protože se pohybujeme v tomto ekosystému. Pokud je o první prioritu, musíme být jasnozřiví. Celní kontroly eh, by se měly stále zlepšovat a není prostor pro sebeuspokojení. Pokud jsou pravidla stejná v celé Unii, celní orgány je neuplatňují vždy jednotně, konzistentně. A kromě toho také víme, že někteří dovozci se vyhýbají, případně snižují celní poplatky, cla eh, podvádějí a také tedy klamou, pokud je o původ zboží nebo celní klasifikaci. Jsou to vážné problémy, které mají dopad na evropské finance a zejména je to otevřená brána pro nekalou soutěž a port shopping což je, návrh, což je důvod návrhu Evropské komise o celních sankcích a víme, že máme podporu parlamentu a je to zablokováno zatím v radě. Je to důvod zvláštní zprávy účetního dvora o dovozních postupech z loňského roku. Komise se zájmem přivítala tuto zprávu a navíc sdílí většinu doporučení formulovaných v této zprávě. Myslíme si, že celní kodex ve skutečnosti poskytuje odpovědi některým z nich, ale víme, že další spadají do odpovědnosti členských států. Nicméně komise se nezbavuje své odpovědnosti a naši kolegové pravidelně provádějí inspekce v členských státech a má to následek vysoké pokuty, pokud nedodrží kontrol, kontrolní povinnosti. Zlepšit kontrolu znamená také vybavit eh, celní zprávu výkonnými nástroji, aby byly cílené. A to prosazuje komise skrze svou strategii a akční plán pro řízení rizika v oblasti celní zprávy. To bylo schváleno v roce 2014 a předpokládá program reform, aby riziko bylo lépe řízeno zejména co se týče finančních rizik. Lepší analýza rizika jde cestou posílené celní spolupráce s třetími zeměmi, což představuje významný nástroj pro snadnější výměny. Organizace systematičtějších výměn informací s třetími zeměmi umožní lépe detekovat eh, nedeklarované zboží a pokud jde o falešnou deklaraci, tak usnadnit kontrolu u rizikového zboží a takto zajistit plynulou výměn, obchodní výměnu, která bude dodržovat pravidla. Osobní údaje obsažené v těchto informacích, které se vyměňují, a důvěrnost těchto informací musí samozřejmě, a to je naprosto aktuální, musí být ochráněna v souladu s platnými pravidly v Unii abychom vytvořili tuto výměnu informací. Evropská unie se může snažit je zahrnout do své sítě mezinárodních smluv v celní oblasti, ale také se musí spolehnout na nezávislý rámec, který umožní organizovat tyto výměny pružněji, i když tyto dohody třeba neexistují. Komise připravuje v této chvíli legislativní návrh na toto téma a jsem si jist, že váš parlamentní výbor bude mít také za cíl zlepšit výměnu informací s třetími zeměmi, aby byly cílené a takto se zlepšila bezpečnost evropských spotřebitelů, která je vaším prvotním zájmem. Moje druhá priorita je úplná digitalizace celních postupů. 60 let to je pěkný věk, tedy 50 let to je chvíle, kdy zjišťujeme technologickou změnou, která je zásadní. Jak víte, komise a členské státy se zabývají nasazením 17 systémů v celním, systém, v celním oblasti a až tyto systémy budou funkční, tak všechny kontakty mezi ekonomickými subjekty a celní zprávou a mezi celními zprávami budou elektronické. A to bude zásadní pokrok. A váš výbory neustále požaduje. Jeden z centrálních systémů, který je teď reformován, je kontrolní celní systém při dovozu ICS-2, který vybaví celnice efektivní nástroje pro rozpoznání rizika na vnějších hranicích. Roční náklady nového kontrolního systému dovozu je odhadována 40 milionů euro a podpora parlamentu v rámci budoucího víceletého finančního rámce bude zásadní, aby celní zprávy měly skutečně dostatek prostředků pro své ambice. A nechci tady předjímat interní diskuse v komisi, ale snad vám mohu sdělit, že kolega Günther Ettinger je velmi pozorný, pokud jde o přípravu naš, našeho vlastního modelu, aby byly celní zprávy vybaveny adekvátně. Měl jsem s ním otevřenou a velmi pozitivní vměnu názoru. A naši kolegové z DG Buč dobře rozumí našim legitimním požadavkům, když jde o zlepšení bezpečnosti výměny informací, ale také obecně bez, zlepšení bezpečnosti osob a zboží. A připomínám, že celní zpráva je významným nástrojem v, proboj s financováním terorismu. Ale je třeba, abyste byli pozorní, protože následující rozhodnutí by měla skutečně ochránit tyto mechanismy v případě rozpočtových jednání. A bezpečnost evropského občanů musí být naší prioritou. A to se musí promítnout přirozeně do rozpočtu Evropské unie uplatnění těch 17 elektronických systémů v celním korexu. to je práce, kterou znáte lépe než já. Je to obrovská práce a přes eh, kolektivní snahu členských států, ekonomických subjektů a komise víme, já už jsem to tady říkal, že všechny systémy nebudou zcela dokončeny do roku 2020. Členské státy a ekonomické subjekty sdělili komisi, jaké mají potíže při vývoji a užívání těchto mnohých informačních systémů a bylo proto dohodnuto po dohodě s členskými státy posunout na rok 2025 mezní termín pro uplatnění omezeného systému informačních systémů. A komise schválila změnu v tomto směru počátkem března a je to projednáváno v parlamentu a v radě. Jaký bude dopad této nové lhůty. Chci vás upokojit, eh, nespochybní to pokračování práce na celním kodexu. A to z několika důvodů. Za prvé, některé složky těch eh, opožděných systémů vlastně budou operativní po roce 2020. 2025 je mezní termín. Některé systémy budou rychle nasazeny v rozpětí 2025. 2025 rok 2025 je mezním termínem a za ně není možné jít. Většina systémů by vlastně, které jsou spožené, již existují, ale jsou aktualizovány z hlediska eh, celního kodexu a to je jeden z důvodů, proč bychom neměli být znepokojeni. A elektronický systém je propojen a důležité je využít ve správném pořadí, abychom zajistili vzájemnou propojenost těchto systémů a komunikaci mezi jednotlivými subjekty. A tento nový mezní termín je skutečně vhodný proto, abychom harmonicky nasadili všechny systémy do roku 2025. Ale ten celek se neposouvá. Jde o fázované uplatnění jednotlivých systémů a soustředujeme naši hlavní snahu na začátek toho období, abychom skutečně dospěli k eh, úplném provázanosti na konci období. A má třetí priorita, konečně, jak už jsem to řekl, průběžné zlepšování legislativního celního rámce v souladu se závazky komise ve svém sdělení rozvíjet eh, celní unii v Evropské unii a její řízení, tedy na žádost parlamentu, bylo to odhlasováno v parlamentu, komise zveřejnila 22. ledna zprávu o legislativních opatřeních a vytváření elektronických součástí celního kodexu. A s radostí zde mohu říci, že tato zpráva říká, že nebyl zaznamenán žádný závažný problém během těchto prvních 18 měsíců jeho uplatnění. Některé technické omily byly rychle rozpoznány, byly vyřešeny zeme na pravidelné konzultaci s členskými státy a ekonomickými subjekty ze strany Evropské komise. Komise tak, se také zavázala, že bude provádět průběžné hodnocení celního kodexu Unie do konce roku 2021 a bude prováděna bilance kvality, až budou všechny systémy zavedeny. A ten, tato bilance kvality roz, umožní dlouhodoběji tuto otázku řešit, abychom, aby Celní kodex Unie byl i nadále přizpůsobený svým cílům v prostředí, které se rychle mění. A jde skutečně o to, že celní kodex je určitý rámec, který musí být přizpůsoben vývoji ekonomiky. Mezitím vás v budoucnosti seznámím s legislativní návrhy, které jsou očekávány celními zprávami. Je to druhá změna celního kodexu a také změna aktu v přenesené pravomoci. Cí, ta změna tedy Campione Italia a italské vody v eh, Luganském jezeru a akt přesné pravomoci má usnadnit a přizpůsobit pravidla potřebě ekonomických subjektů a celních zpráv jednotlivého opatření. A já bych jako komisář eh, nesplnil svůj úkol, kdybych neskončil tím, co je důležité, a to je Brexit. Jak víte, Spojené království bude třetí zemí za méně než jeden rok, 29. března 2019. A jednání, která vede Michel Barnier za komisi a radu, umožnila dohodu koncem března o většině tedy souvislostí odchodu. A Spojené království se rozhodl opustit celní unii a vnitřní trh, a není na mě říkat, zda je to rozumné nebo ne, ale je to tak. Každopádně, opakuji to zde, žádná dohoda o volném obchodu nemůže poskytnout stejné výhody jako příslušnost k vnitřnímu trhu a k celní unii. Prostě není možné mít eh, všechno na světě. To znamená, že každý podnik musí eh, jasně zkoumat eh, svou angažovanost ve Spojeném, králov, ve království jakožto třetí zemi a já je k tomu vyzývám také z hlediska generálního ředitelství taxu. A členské státy musí připravit uh, celní zprávy na změnu statutu Spojeného království. To bude mít obrovský dopad z hlediska lidských zdrojů, informačních systémů a i fyzické infrastruktury. Konečně nastanou základní otázky a my to víme, my se na to připravujeme v oblasti fiskální. Unie a Spojené království se nebude moci zprostit některých pravidel podle G20 a OECD. Pravidelně se zúčastním této práce a vracím se z Washingtonu, kde jednala G20 a vím, že vláda Spojeného království se nechce vyhnout těmto pravidlům a tato země chce pokračovat a nadále sehrávat svou roli v těchto instancích. Ale ne- nemohu skutečně Eh, dopustit, aby se za našimi dveřmi rozvíjelo nové, no, aby se rozvíjel nový daňový ráj a proto skutečně musí existovat dobrá daňová spolupráce, je třeba dodržovat mezinárodní daňové normy a Spojené království jako člen Evropské unie byl jeden z průkopníků v tomto směru a musíme vše udělat pro to, aby to tak zůstalo. Nemůžeme stanovit sazbu, pokud je o zdanění podniků a to platí pro Evropskou unii i pro země mimo, ale existují všetá pravidla hry, která jsou společná a která musí být dodržována. Jsou mezinárodní, jsou celosvětová. A přejist, aby tato pravidla byla stále dokonalejší a právě z tohoto důvodu eh, pod mým vedením a z mé iniciativy máme v komisi program boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daní a proti daňové optimalizaci. A to je velmi ambiciozní program a chci, vám, chci vás ujistit, že komise až do posledního dne eh, neustane v tomto směru. A je to zas základní očekávání našich spolupčanů. A teď skončím. Jsem přítomen zde dnes a přeji si, aby Evropský parlament byl plně informován byl zcela zapojen do této práce v celní oblasti a vím, že váš výbor je složen z členů, kteří dobře znají toto téma, často mnohem lépe než co se mě týče, což je normální. A máme před sebou ještě mnoho společné práce. A za sebe, protože má odpovědnost je především strategická, tak svou snahu soustředím na tyto tři priority, které zopakuji lepší efektivitu celních kontrol, uplatnění elektronických systémů a pečlivé uplatňování celního kodexu. A víte, že se můžete bez zbytku spolehnout na služby DG Taxud, aby vás informovali, aby se s vámi vměnili názory zcela transparentně. A spoléhám také na vaši podporu a co se týče schválení legislativních iniciativ, které jsem načrtnul, které jsem vám představil dnes, ta, nyní eh, velmi rád odpovím na vaše otázky a vyslechnu vaše připomínky, návrhy, poznámky, které jsou vždy dobře informované a k věci. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup, monsieur le Děkuji. Pane předsedo, zatím ne. Pane komisaři, v životě jsem nebyl předsedou. Ale jo, ale dobře, to nevadí. Hm. Takže teď dám slovo členům parlamentu. Dito, máte otázku na pana komisaře? Děkuji. Vítejte, pane komisaři. Zeptám se anglicky. Pozorně jsem eh, vyslechla, co jste říkal a z pohledu výboru IMCO, když se podívám na návrhy, které komise nedávno přijala, jeden je velice důležitý pro fungování jednotného trhu a to se týká dohledu nad trhem. Víme z, ze statistik, jak je tato agenda slabá a současně důležitá. Takže musíme se ujistit, že budeme mít správná pravidla a zákony na straně jedné a současně, že je všichni hráči na trhu dodržují. To, co my potřebujeme teď, je větší kontrolu dováženého zboží do Evropské unie. E, abyste tomu nerozuměl špatně, já jsem liberálka a já se zastávám volného obchodu, já jsem proti protekcionismu, ale současně nesmíme dovolit, aby levné, nevyzkoušené a nebezpečné zboží e, bylo e, uváděno na náš trh, čili je potřeba posílit kontroly a soustředit e, zájem celní zprávy na lepší a rychlejší kontroly dovozu. Myslím si, že je snažší zadržet E, nebezpečné hračky v přístavu e, dříve, než se dostanou na 27 trhů členských zemí. Komisařka Věnkovská nedávno e, udělala návrh balíčku zboží, tak se chci zeptat, jak spolupracujete a od vás bych ráda věděla, co by se mělo dělat v terénu, proto abychom zvýšili kontrolu eh, nad dováženým zbožím na vnitřním trhu. Takže možná uděláme kolečko, takže prosím Virginie Rozier. Děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři, děkujeme, že jste přišel mezi nás pro socialisty a demokraty je tu celá řada témat, která jste již zmínil v souvislosti s celní zprávou, ale ještě se zeptám na některé podrobnosti. Aktuální téma, které jste zmínil, je otázka jednání o Brexitu, což se dotýká integrity našího celního prostoru eh, a budoucí vztahy s Velkou Británií. Vy jste připomněl nedělitelnost přístupu k celní unii a dodržování platných pravidel, ale otázka vyvstane, jak to řešit, protože na britské straně to není vyřešené. Nedávno znovu zase um, byl na Terezu May vyvíjen tlak, aby se snažila udržet Británii v celní unii a kromě tedy těch principů, které jste říkal, mohl byste doplnit nějaké informace ohledně jednání, ohledně pozic Velké Británie, jestli už je to jasnější, k jakému směru se přiklání, to znamená členství nebo ne, ne v um, celní unii a podobně. Druhá moje otázka, nebo se týká bodu, o kterém jste hovořila, hovořil, je otázka celního kodexu unie vstoupil v platnost před dvěma lety a existují skutečné otázky týkající se jeho implementace. Děkuji za zprávu eh, z jeho eh, monitorování jeho implementace. Na to jsme apelovali, protože to byla veliká akce a je potřeba mm, skutečně se zamyslet nad fungováním celní unie. Samozřejmě, že se musí implementovat způsobem efektivním, a následně měnit systémy podle potřeby. Chápeme, že to nějaký čas zabere, ale současně odkládat e, jak si e, to o pět let je přece jenom hodně velká změna. Taky rozumím tomu, co jste říkal, že to je poslední možný termín, že to není eh, nutné těch pět let vyplnit a, nebo využít, ale řekněte mi tedy, jak chcete skloubit systémy, které budou měněny eh, v první fázi a které později, jak to přechodné období řešit, co eh, odvětví, která čekají na změnu celního kodexu. Takže můžete nám také něco říci o závěrech pracovní skupiny k otázce dovozu, levných dovozů a zprávu ohledně nárůstu těchto dovozů a v souvislosti s e, obchodováním online a dopad, který to má na kvalitu. Třetí moje otázka se týká textu, který jsme odhlasovali v loňském roce. Už to bude rok, kde kromě celního kodexu je tu otázka eh, harmonizace sankcí, eh, protože na jedné straně je potřeba mít společná pravidla, abychom měli homogenní prostor, ale eh, potom řešení porušení těchto pravidel a stanovení sankcí je heterogénní, takže tím se nezamezí celní optimalizaci a v některých místech tedy může být eh, jaksi ten přístup eh, benevolentnější vůči některým porušením práva. A parlament, myslím, zaujal vyvážené stanovisko s definicí společných principů, společných aspektů, ale současně zvůlí vyhovět některým zemím, které si přejí ponechat určitou marži a flexibilitu, takže Eh, rada nechce měnit názory. Jestli máte tedy názor nebo představu o budoucím vývoji a jestli vidíte nějakou možnost, že by se v radě to jednání odblokovalo, eh, případně, že bychom dospěli k nějakému výsledku do konce mandátu. A konečně další důležité téma, a to je zdanění digitálních gigantů. Ehm, je to trošku vzdálené od celní problematiky, ale máte to ve své kompetenci, takže to mě zajímá. A děkuji za vaše úsilí. Je to, bylo to takové slepé místo, které se nyní řeší. Budete určitě e, se moci spolehnout na naši podporu, e, co se e, týče řádného zdanění a my jsme měli pocit, že eh, je tu konsenzus mezi členskými zeměmi, které tu daň, zdanění velkých eh, digitálních firm eh, schvalovaly a teď začínají některé, jako třeba Dánsko a Německo, se vyjadřovat poněkud kriticky. Takže, jestli nám můžete říci, jak očekáváte, že se budou vyvíjet diskuze na toto téma. Děkuji, to je všechno z mé strany. Děkuji vám a nyní Pascal Limon. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, děkujeme, že jste přišel do našeho výboru a já mám otázku k Brexitu. Vy jste říkal, že jste velmi motivovaný v tom, abyste pokračoval v boji proti eh, daňové optimalizaci a říkáte, že Velká Británie byla jedním z velkých podporovatelů těchto pravidel. Takže moje otázka je spíš politická. Jak se Velká Británie staví k těmto pravidlům dnes? Zda jsou nadále podporovateli, anebo spíš na to začínají pohlížet odlišně vzhledem k tomu, že v budoucnu se odstnou mimo Unii a že třeba bez takových pravidel to bude pro ně výhodnější, tedy jak se k tomu staví dnes. Děkuji. A nyní Pascal Durand. Děkuji. Nejsem velký odborník na celní otázky, takže využiju toho, že jste tady, pane komisaři, abych se zeptal na věc, která přímo souvisí se zprávou, kterou jsme tady ve výboru přijali a poté i v parlamentu a týká se to spíš DPH, ale patří to také do vaší kompetence. Ještě předtím k Brexitu, který tady byl dvakrát zmíněný, byl jsem překvapen, když jsem slyšel na jednom slyšení v jiném výboru, ve výboru AFKO, významné právníky, kteří hovořili o irské otázce a říkali, že vymyslí systém Eh, nějaké celnice, bodu nula mezi oběma částmi Irska. Takže kromě otázek, které už tady zazněly, a vzhledem k tomu, že to téma je významné a my tady se setkáváme jednak s otázkou eh, dodržování dohody eh, z Velkého pátku, kde je i Evropská unie vlastně jednou ze stran. A na druhé straně, až Velká Británie opustí Evropskou unii, část Irska nicméně zůstane dál členem Unie, tak jak si to představujete? Protože tam skutečně budou eh, celní, eh, eh, celní zpráva bude samozřejmě tam přímo angažovaná a i Michel Barnier o tom mluvil a já jsem prostě nepochopil, jak to dosáhnout nebo jestli se jeví nějaká řešení. Já prostě naprosto upřímně vůbec nevím, jak se toto bude řešit. A druhá otázka moje ta se týká té zprávy, kterou jsme přijali ohledně životnosti produktů. Je to zpráva, která byla odhlasovaná v IMKO a na plenárce prakticky jednomyslně. A vy jste to říkal, vy to víte, že příloha 3 eh, u DPH, že by potřebovala přeskoumat, že z roku 2006, to jsou přílohy 3 a 4. A to by bylo opravdu dobré, abychom vstoupili do světa, kde jednak zdrojů ubývá, populace přibývá a potřebujeme chránit zdroje. Otázka opravování a opětovného používání předmětů se stanou významnými tématy pro budoucí průmysl, zaměstnanost i spotřebitele. Pane komisaři, já vím, že už jste o tom uvažoval, ale myslíte si, že skutečně se posuneme ku předu směrem ke změně příloh 3 a 4 a že umožníme nad rámec opravitelnosti bicyklů a podobně několika těch bodů, které zatím v těch přílohách jsou, jestli si myslíte, že Evropa brzy umožní vytvořit sníženou DPH pro všechny produkty, které budou recyklované, opravené a podobně. Protože to je zásadní téma a bez takovéto daňové pobídky Eh, tak se obávám, že eh, budou mít lidé nadále tendenci vyhazovat a kupovat si nové zboží, než opravovat staré. A to se týká i otázek třeba mm, eh, záruk, který, na kterých pracoval pan Raymond, takže to je pro nás významné téma. Děkuji vám. Další řečník. Děkuji, pan, Paní předsedkyně, děkuji i vám, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel. Zase bych se rád vrátil k těm clům a ještě se vrátím ke zprávě účetního dvora. My, jak se myslíte, že je pravděpodobná ochota členských států ehm, napravit chyby v systému a to poměrně krátkodobě? Eh, například německý finanční minister už je nyní vystavován eh, kritice, že eh, vlastně se nevypořádává se s některými úkoly, které už má nyní. Potom máme samozřejmě další otázku, jako je například ta čínská hedvábná stezka. A teď ještě, když k tomu přijde ta celní, tyhle ty všechny celní otázky, jak to hodnotíte? A Potom je ještě další věc, která je taky velmi důležitá, a to je dovoz eh, kulturního eh, zboží a vlastně obchod s nelegálním eh, takovýmto kulturním dovozem. A co si myslíte, že tedy vlastně z toho vzejde i legislativně na základě jednání v radě? Děkuji. A já taky vám chci položit otázku. Ta se týká digitální daně. Myslím si, že jsou to dva týdny, kdy soudní dvůr rozhodl, že Uber je dopravní firma, ale pro mnoho lidí je to digitální firma. Takže jakým způsobem komise bude toto řešit z pohledu digitální eh, daně, jestli, to bude, jestli taková firma jako Uber bude daně na tou digitální daní, i přestože soudní dvůr rozhodl, že je to především dopravce. Takže tolik naše otázky a já vám dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. No, ty... If we uh, must resist uh, protectionism. Um, děkuji, já si myslím, že určitě musíme bojovat proti protekcionismu, musíme se mu bránit um, na uh, i našich trzích. Je potřeba, abychom v tomto smyslu postupovali efektivně. Vy jste se mě ptali, co se děje tedy v terénu. Eh, statistiky, to znamená údaje z členských zemí, ukazují, že eh, kontroly eh, vedou k pozastavení milionů nějakých zboží, které nenaplňuje pravidla. A to každoročně. Eh, já samozřejmě v tomto eh, spolupracuji i s dalšími komisaři. Já myslím, že v tomto smyslu je to dobrý balíček, je, to, je tam návrh eh, o nařízení pro prosazování harmonizace ehm, výrobků. Toto jsme přijali v minulém prosinci. A tady vlastně se posiluje rámec kontrol, posilujeme systematičtější spolupráci mezi eh, tržními hráči a eh, celními eh, orgány. Komise tedy spolu s těmito orgány a spolu s orgány pro dozor nad trhem vytváří vlastně nařízení pro bezpečnost produktů. Tady máme tedy vodítka pro bezpečnost produktů, tady nám jde o řádnou spolupráci mezi celními orgány a orgány dozoru nad trhem, tak aby vznikly férové podmínky v celé Unii co se týče um, informování o rizicích, eh, eh, kontrol dokumentů a podobně. Vlastně máme proto eh, celní kodex, který jasně definuje, tedy co je potřeba zde naplnit. To všechno probíhá v úzké spolupráci s tedy navzájem těchto orgánů a je to určitě něco, co je potřeba monitorovat. Několik otázek bylo položeno paní Rozdě a dalšími k Brexitu. Je to nesmírně složité vám poskytnout podrobnosti anebo odpovídat na otázky odborně, protože víte, že to jednání představuje celek je vedeno v jednotlivých fázích a ta jednání neprobíhají odděleně podle našich kompetencí, ale máme jednoho vyjednavače pod přímým vedením předsedy komise a v rámci mandátu Evropské rady. A každý z komisařů jedná v tomto kolektivním rámci. Máme pravidelná setkání, ale nevyjednáváme paralelně. Já se často setkávám s Filem Hemondem, ministrem financí. Je to, mým, je to můj partner v Ecofinu. Je to také můj partner na G7 nebo G20, ale nic spolu nevyjednáváme. A tato složitá jednání, kde vlastně nic nebude schváleno, dokud nebude schváleno všechno. A samozřejmě existují určité odborné otázky a odborné studie, které nejsou vůbec jednoduché a zabýváme se určitými zásadami. A kromě toho je třeba přesnit jedno téma, my očekáváme britské návrhy. Probíhá i významná politická jednání v této zemi, zejména některé návrhy nedávno předložila sněmovna Lordu. My bychom nebyli proti, protože konec celní unie vyvolává skutečně řadu otázek nikoli neřešitelných, ale určitě velmi těžko řešitelných. A bude třeba nalézt řešení ad hoc v této oblasti pro ten ale jsou skutečně nesmírně složité a e, hluboce technické, ale stále existují ty zásady a nesmíme udělat nic, co by spochybnilo velkopáteční dohody v Irsku. To je politické omezení, které platí pro veškerá odborná jednání a já jsem jednoznačně pro pokračování celní spolupráce mezi Spojeným královstvím a Unii to musí být eh, také podrobně popsáno v budoucí dohodě o partnerství, ale rozhodnutí Spojené království, Spojeném království odejít z jednotného trhu musí vytvořit celní hranici a musí tam platit eh, celní kontroly, celní postupy a eh, o, cel, o množstevní omezení a vybírání jednotlivých spotřebních daní a to vše, to vše bude prostě vyplývat z těch jednání a z budoucího vztahu mezi námi, ale máte pravdu, jedni i druzí. Ta celní otázka bude centrální v té poslední rovince. Zejména pokud jde o irskou otázku, kterou bude třeba vyřešit eh, kvalitně, abychom dospěli také ke kvalitnímu řešení. A to si přejeme. Pokud jde o Brexit, také jsem byl dotazán panem Arimonem zda si myslím, že Spojené království zůstane spolupracujícím partnerem v oblasti boj, boje proti podvodům a fiskálním daňovým unikům. V této fázi v rámci G20, nebo o tom uvažujeme, a tady odpovím na otázku, která se týká možného zdanění digitální ekonomiky. Já jsem nepocitoval nějakou, nějaké oslabení postavení Spojeného království. Spojené království nadále spolupracuje v rámci G20, co se týče daňových uniků. A uvedu další příklad. I v této fázi jsme nezaznamenali nějaké ochabnutí této snahy. Spojené království patří do G5, která podporuje vytvoření v krátkém výhledu daně u digitálních aktivit. A jak to navrhuje komise, a já jsem jednal s britským ministrem, který i nadále je nakloněn zdanění nejen k střednodobě, ale také krátkodobě. A proto i, i zde existuje spolupráce, která se nepřeruší nemohu předjímat eh, z křišťálové koule, jaký bude postoj celé britské vlády v budoucnosti, až bude Spojené království mimo Evropskou unii. Asi si dokážu představit, že pokušení, aby z hlediska daní bylo Spojené království velkou konkurencí, to, se, to si člověk může představit, ale to neznamená nedostatek spolupráce při definování mezinárodních norem. A i v této oblasti jsem poměrně přesvědčen, že Spojené království bude partnerem v té multilaterální soustavě a bude aktivní. Pokud jde o změnu termínu, otázka paní Rozier, no, termín pro uplatnění kodexu, celního kodexu skutečně vytváří značný tlak na všechny strany ať už se jedná o členské státy, o komisi nebo společnosti jako takové. A nové požadavky znamenají v některých případech úplnou restrukturalizaci stávajících informačních systémů. Implementaci musíme řádně připravit, naplánovat, abychom zabránili narušením v Eh, celních operacích, jak pro členské státy, tak pro podnikatele. Pro podnikatele. Hmm, členské státy tedy informovaly komise, že eh, dochází k tomu prodloužení eh, v této lhůtě s tím, jaké mají problémy se zaváděním příliš mnoha informačních systémů najednou. My proto navrhujeme pozměnit právní rámec tak, aby eh, bylo možné eh, používat i papírová, eh, tedy papírové podklady i po roce 2020, ale je to samozřejmě po přechod, pro přechodné období. Tady vůbec nejde o všechny celní systémy, eh, je to pouze 6 ze 17, které ještě budou používat papírové podklady po roce 2020. 11 z nich už bude připraveno v roce 2020. Já jsem přesvědčen, že tím se některak neohra, ne, ne, nebudou ohroženy cíle um, nového ustanovení. A samozřejmě musíme být opatrní a sledovat to. Ptali jste mě, jak to je s tou projektovou skupinou u zásilek s nízkou hodnotou. Tato projektová skupina byla nastavena jako fórum pro hm, hloubkové diskuse o tom, jak řídit hm, celní opatření pro eh, e-commerce. Tady jde tedy o zboží nízké hodnoty, protože eh, právě zde eh, je velký objem takovéhoto zboží, tedy hodně se ho zasílá, lidé nakupují přes internet a je velmi důležité, abychom zabránili vyhýbání se povinnostem placení cla je potřeba taky zajistit eh, konsistentnost s pravidly. Z pohledu ekonomických operátorů eh, je potřeba zajistit férové podmínky pro expresní kuriéry a veřejnými tedy eh, operátory poskytovateli. Tato skupina se setkala čtyřikrát Účastníci identifikovali některé eh, nejlepší postupy, eh, potom vlastně formulovali krátkodobá doporučení, to znamená do roku 2021, prodloužit eh, používání jedno, jednoduchých celních postupů. Tam je vlastně ta hodnota 22 eur a vlastně zjednodušené postupy pro zboží pod 1000 euro. A potom ještě tato skupina vydá předběžnou zprávu do léta. Ptali jste se, jak to je s návrhem eh, směrnice pro sankce v případě porušení celních ustanovení. Já vím, že vy jste vždycky eh, postupovali velmi, eh, tedy se nás podporovali. Vlastně hovořilo se o tom, že v roce 2008, před deseti lety, Potom se to odsunulo roky 2011 a právní rámec Unie pro tato porušení celních pravidel, to vyvolává velmi silné reakce v radě. Některé eh, státy chtějí, aby se to stáhlo. Eh, rada eh, pozastavila diskuse vlastně už v roce 2013. Teď vlastně poskytuji takovou trošku historii. Znovu jsme se k tomu vrátili v listopadu 2017, kdy devět členských států jasně řeklo, že si přejí pokračovat v diskusích o tomto tématu, ale 12 členských států bylo proti z různých důvodů. Ostatní byly neutrální. Komise si myslí, že není důvod stáhnout tento návrh protože zatím ten text nebyl prodiskutován na eh, bázi jednotlivých článků a to je přitom obrovsky důležité. Nejenom Evropský parlament, ale řada ekonomických operátorů chtějí mít společný přístup v této oblasti sankcí a proto komise nechce mm, opustit eh, toto téma, i když vlastně deset let už je dlouhá doba. Odpověděl jsem na otázky pana Ahimu a Durana o Brexitu. Ještě zbývá další, co se týče životnosti výrobku, o které hovořil Pascal Durand. Víte, jaká je moje filozofie a vůle. Považuji za absurdní, aby seznam snížené sazby DPH byl vypracován zde nebo v Berlemontu na základě velmi složitých postupů a tudíž je velmi těžké tento seznam změnit, přičemž trh a technologie se významně mění. Potřeby, společenská poptávka, politická poptávka, vy jste to vyjádřil velmi jasně. A můj návrh týkající se sazby DPH, kde je možnost, aby členské státy uplatnili ve větším rozsahu sníženou sazbu. To se týká samozřejmě i zelených ekologických produktů a oprav. A to bude platit, pokud členské státy budou souhlasit s touto formou subsidity. A e, v některých případech radši přenechají tuto odpovědnost a není na nás, abychom e, vybírali ekoprodukty, opravy to všechno by měly být prostě pravomoci členských států a může se na to elektronické knihu o jiné věci a bude to jejich rozhodnutí, které členské státy stanoví produkty a služby, kde si přejí sníženou sazbu. Pan Kon se ptá na zvláštní zprávu účetního dvora Komise vítá zprávu Četního dvora, pokud je o dovozy. Vítáme také návrhy zlepšit eh, celní kontroly. Eh, něco už řeší celní kodex. Eh, řada zjištění, ale zjišťuje, že tady jde o mm, úkony, které spadají do zodpovědnosti členských států a nikoli eh, komise. Často je to vlastně i nedostatečná kontrola ze strany členských států. Samozřejmě do toho se potom může zapojit komise prostřednictvím vyšetřování eh, OLAFu. A eh, může potom dojít k opožděné platbě. Strategický plán pro celní řízení vlastně mm, obsahuje už eh, plán, jak s tím nakládat, jak eh, zlepšit například sběr dat, eh, jejich dostupnost a posílení spolupráce mezi celními orgány a jinými orgány i mezinárodními partnery. Mm, ptali jste se na ochotu členských států harmonizovat celní kontroly? Komise naprosto souhlasí s vašimi obavami, které jste vyjádřili v um, usnesení se 17. ledna. Podle celního konexu Unie je právní povinnost eh, členských států uplatňovat celé celní řízení jednotně, takže musí vyčlenit dostatečné zdroje pro to, aby to naplnili. Já jsem byl v Hamburku, navštívil jsem tam celní zprávu, předtím, než Olašol se stal ministrem financí a já vím, jak informovaný je o tomto problému. Chci zdůraznit, že aktivity komise podporují členských státech eh, tak, aby došlo k harmonizaci kontrol. Eh, komise předkládá vodítka pro uplatňování legislativy připravuje také e, školení pro e, zaměstnance celní zprávy a komise mm, taky podniká právní kroky vůči členským státům, kde praktiky nejsou v souladu s e, celními zákony Evropské unie. v budoucnu nás čeká taky mnohem větší jednotnost v uplatňování celních pravidel, ale to samozřejmě zase se odvíjí od toho kodexu a jeho uplatňování. A potom máme rámec pro um, ehm, zprávu řízení rizik, rizik v celní oblasti. Hm, tady jsme to uplatnili už třeba pro um, nákladní um, lodi a vlaky a um, přepravu větších zásilek a konečně se chci vrátit k té digitální dani. A jo, to už. Le... Je pense en effet. A opravdu se domnívám, že návrh komise, který jsem předložil 21. března, představuje významné datum. Jsme prvním celkem na světě, který uvažuje o tomto zdanění. A myslím, že tady skutečně dáváme signál a ukazujeme určitou vůli a průkopnictví. A já jsem byl na G20, kde tato otázka byla také zmíněna. A měl jsem možnost eh, se setkat s řadou amerických partnerů, v první řadě minister financí. A to je problém, který sdílí všichni, je to celostý problém, tedy neschopnost zdanit přiměřeným způsobem digitální ekonomiku, protože naše zdanění firm se opírá o fyzickou přítomnost a digitální přítomnost nejsme schopni změřit. A je tu právní vakuum, které musí být vyplněno v OECD, v G20 celosvětově a zjistil jsem, že naši američtí přátelé jsou si vědomi e, této nutnosti. A toto právní vakuum chceme vyřešit středně době právě definováním, co znamená tedy digitální přítomnost. A to umožní členským státům ji zdanit. A také zapracovat digitální přítomnost do záměru, který je klíčový a to je konsolidovaný společný základ daně. Pokud toho budeme schopni celosvětově, evropsky a národně, tak jsme skutečně vybudovali daně z příjmu právnických osob 21. století. A nejenom pro někoho, ale pro všechny. A případ Uber to ukazuje. Je tu vzájemné propojení mezi reálnou a digitální ekonomikou a bude stále těžší je rozplést, rozpojit a proto je potřebujeme pravidla, která umožní pokrýt celou oblast. A vedle toho, vedle tohoto návrhu, který má za cíl vyplnit toto právní vakuum, tak chceme mít krátkodobější přístup, který vyplní rozpočtový, rozpočtové vakuum protože naše státní pokladny přicházejí o miliardy z důvodu nezdanění nebo příliš slabého zdanění digitální ekonomiky. A navíc zde je velké riziko a proto si nadále myslím, a říkal jsem to řadě partnerů v Washingtonu, že máme pravdu v tom, že chceme jednat rychle, protože pokud nebudeme jednat rychle, pokud jde o společné základaně, tak vznikne mozaika národních postupů a bude to znamenat narušení vnitřního trhu a neusnadní to život ekonomických subjektů, ale naopak zvýší konkurenci nebo takzvaný fiskální dumping mezi členskými státy. Proto vedle eh, střednědobého návrhu jsme předložili také krátkodobý návrh zdanit obrat a rekonstruovat reklamní výdaje digitálních firm. A řekl jsem to partnerům v Washingtonu, tajemníkovi, tedy ministrovi obchodu a Spojených států a dalším. Není to americký, na, protiamerický návrh, není to zdanění eh, firm GAFA a Jde o zdanění do výše 3%. Všechny firmy nad obratem 750 milionů euro, které jsou v kontaktu s uživateli. A polovina těchto firm jsou americké firmy, ale třetina z nich je evropská a zbytek je azijský. A tyto vlastně toto složení se mění. Já vám odpovím na vaši otázku nepřímo, co se týče tedy těch notových společností. My nechceme vlastně zveřejnit seznam těch podniků. Koho se to bude týkat? Těch, kteří se to budou týkat, to jsou zásadně sociální sítě, jsou to vyhledávače a platformy. A pokud platforma a to je zřejmě případ Uber, není zdanitelná všude na základě fyzické přítomnosti pro zprostředkování, tak je to možné. A bude třeba posoudit, kdo patří do toho zdanění. To se týká i Amazonu. Amazon má sklady, má pracovní místa, tedy má systém dodávek a to je zdaněno na základě tedy fyzické přítomnosti. Ale když Amazon zasahuje jako zprostředkovatel, tak bude také zdanitelný právě tou krátkodobou daní. Tato debata teprve začíná, ale jednu věc bych vám chtěl sdělit. Pro Evropskou komisi a pro mě to je absolutní priorita, tedy dospět k rychlému dokončení a chci vést tyto procesy souběžně. Tyto otázky tedy střednědobé a dlouhodobé, protože tam vyřešíme ty skutečné problémy a také ty procesy krátkodobé. A když říkám, že třeba postupovat rychle, tak je to skutečně naléhavé. K té otázce se vrátíme na Evropské radě v červnu, protože tam je jasný požadavek Evropské rady. A Říkám to zcela konkrétně, říkám to vám, europoslancům, kteří se zabýváte toto otázkou. To má být tedy z, zaveden do konce roku, aby to mohl projednat e- ještě tento Evropský parlament, protože víme, že vstoupíme do volebního cyklu, přijde nový Evropský parlament, vznikne nová Evropská komise a pokud nebudeme schopni překonat tuto překážku do konce roku, tak eh, se dostaneme do fáze nejistoty a bude to trvat mnohem déle, až po roce 2020. A to už vlastně je delší doba a my nemáme času na zbyt, protože národní egoismus postupuje a tyto firmy rozvějí svou aktivitu bez zdanění nebo s velmi nízkým zdaněním je to tak 9, 11, 10% oproti 23% pro zbytek ekonomiky. To není přijatelné. A můžete se spolehnout na mě a na komisi v tom, že nebudeme šetřit snahu a energii a vložíme politický kapitál do tohoto boje. Merci beaucoup. Eh. Děkuji, pane komisaři, za zodpovězení všech otázek. Ještě před námi stojí mnoho výzev, tak eh, na nich budeme pracovat spolu s komisí, takže děkuji, že jste přišel mezi nás. So I think with uh, this uh... Myslím si, že tím můžeme uzavřít dnešní zasedání. Naše přísní schůze proběhne 16. a 17. května. Děkuji mnohokrát.